Na základě toho, že paní Vicky Meyer se vzdala mandátu, parlament tedy konstatuje, že její křeslo je uvolněno od 16. března a informuje o tom příslušné národní orgány. Pan Jacek Sariuš Volsky